Se me ne fai passare sì, tranquillo. questo c'è già dentro, ne parliamo alla fine del dopo. infatti Ok, Silence, mesdames, messieurs. Poprosím o klid v sále, dámy a pánové. Zahoji tímto naši schůzi. Dokončíme, jakmile budeme mít zvládnuté hlasování, takže čeká nás to dnes odpoledne, zítra celý den, možná také pozítří, prostě do 31. prosince. Viděli jste pořád jednání. Viděli jste, že tedy naše schůze bude tentokrát věnována především hlasování o rozpočtu pro 2013. Pořád jednání je tedy přijat. Dále Vzdělení předsedy máte v Kobu News. Všechny jazyky, které potřebujeme, jsou k dispozici. Schvalujeme také zápis ze schůzí eh, konaných jednak 6. Eh, září 2012. Pokud eh, nebudou vzneseny námitky do konce této schůze, budeme považovat tento zápis za definitivně přijatý a můžeme nyní přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích k rozpočtu na rok 2013. Rád bych vás již nyní upozornil na některé věci. Za prvé, samozřejmě všichni jistě máte sebou hlasovací karty, patrně se bude často hlasovat elektronicky. Dále všichni koordinátoři, poprosím, abyste se ubezpečili, že vaši členové i jejich náhradníci, případně jsou tu. máme jednoho koordinátora, který sebou nemá hlasovací kartu. V jeho případě je to velmi vzácné, jsme tím opravdu překvapeni. Ale jsme si jistí, že tento problém vyřeší. Pokud by mi tento eh, koordinátor mohl říci, zda mám hlasovací právo, tak eh, budu postupovat podle, podle jednacího řádu parlamentu. Dále dva základní dokumenty neboli hlavní, tedy hlavní podkladový dokument, který má v podstatě závaznou právní hodnotu. Je to tento sešitek eh, pod číslem 4, dokument číslo 4. Proč číslo 4? No, to jsou zákroty naší organizační činnosti. Bylo by jednodušší nazvat je číslo 1, ale my jsme je označili číslem 4. Jde o výraz naší sofistikovanosti. Není to ovšem i jediný dokument, také jste obdrželi další spisy. Nejprve tedy ten dokument číslo 4 obsahuje pouze čísla. V příloze k němu máme čtyři další svazky s poznámkami, s komentáři k číslům. O některých eh, slovních komentářích, u kterých je třeba hlasovat, eh, budeme hlasovat, eh, pokud tam to není a priori schoda v dané věci, ale vězte, že teď toto jsou naše podkladové dokumenty a k těm ještě patří volné listy, podle kterých se budeme řídit při hlasování, zejména při hlasováních an blok. Již jste si zvykli na tento bost, postup hlasování unblock uplatňujeme u celé řady zpráv a tradičně již u rozpočtu. Pokud bylo dosaženo dohody mezi koordinátory, pak je možné hlasovat unblock a tak to budeme postupovat i letos. V dokumentech, které vám byly rozdány, chybí ještě tabulka s pilotními projekty a přípravnými akcemi. Sekretariát ještě písemně vyhotovuje závěry, ke kterým eh, dospěli zpravodajové koordinátoři či zpravodajové koordinátoři. Tolik tedy k systému práce. A nyní navrhuji dát slovo komisi. Panu, pan generální ředitel Jean-Jean je přítomen. Zdravím vás. Komise v souhlase s tradicí připomene cíle a hlavní linie, hlavní směry svého návrhu rozpočtu a vyjádří se k hlasování, které proběhlo v létě v Radě ministrů. Poté nám zpravodajové sdělí, v jakém duchu připravili toto hlasování a to za neustálého kontaktu e, s koordinátory a poté začneme hlasovat. Pane generální řediteli, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji, že mi dáváte tuto příležitost seznámit váš výbor s pohledem komise ještě před hlasováním respektive po eh, hlasování v radě a před hlasováním o pozměňovacích návrzích, které byly předloženy zde. První věc, kterou bych rád uvedl, je, že komise s velkým uspokojením zaznamenala, že řada pozměňovacích návrhů předložených poslanci Evropského parlamentu znovu zavádí eh, objemy závazků a pladeb z návrhu rozpočtu který rada seškrtala ve svém čtení. V tomto ohledu eh, bych rád eh, vyjádřil eh, potěšení zejména nad tím, že pozměňovací návrhy svědčí o tom, že existuje společná vize komise a parlamentu, pokud je o míru prostředků na platby potřebnou pro dostání závazkům, které do značné míry vyplývají z minulých rozpočtových rozhodnutí. Pokud je o objem eh, škrtu, které provedla rada, eh, šlo o 5,3 miliard eur. Eh, to je škrt neudržitelný, protože to příliš a nadměrně zatěžuje, a to již po tři po sobě jdoucí léta, politiky, které představují jádro strategie EU 2020 pro investice, konkurenceschopnost a růst. Jde o e, programy e, v okruhu 1a a také o politiku soudržnosti e, v okruhu 1b. Tyto výdaje jsou více než kdy jindy potřebné v tomto období velkých hospodářských problémů. A škrty rady v okruhu 4 byly také naprosto nepochopitelné, protože tady se navrhuje rozpočet pro 2013, který by byl, pokud bychom se drželi rady eh, pod 600 eh, miliony eur, eh, nebo by bylo o 600 milionů nižší než plnění rozpočtu v roce 2011. 26. září proběhla trilaterální schůzka, během níž se ukázalo, že komise učinila racionální obezřetný odhad prostředků na platby a že potřeby v roce 2013 byly jednoznačně odhadnuty na základě předpokladu, že potřeby pro rok 2012 budou uspokojeny z rozpočtu pro rok 2012. Toto je naprosto ústřední bod pro vyváženost, dobrou vyváženost rozpočtu pro rok 2013. Mezi poznacími návrhy, které eh, v Evropském parlamentu se týkají eh, závazků, tady eh, bych rád poukázal na zájem o identifikaci konkrétních priorit, které by odpovídaly také směrům stanoveným v návrhu rozpočtu komise u programů, které přispívají k růstu, k tvorbě pracovních míst a k, k naplňování strategie EU 2020. Například jde o programy Eh, výzkum, eh, celoživotní vzdělávání, pro výzkum celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost či inovace. Rád bych poděkoval zpravodaj panu Lavia a specializovaným výborům za to, že do rozpočtu zavedli také eh, administrativní náklady na jednotlivé programy. To je velmi důležité z hlediska efektivního provádění. A také jsme rádi, že se navrhuje aby byl tedy eh, obnoven původní objem prostředků. Eh, komise ve vypracovávání rozpočtu postupovala velmi, eh, velmi umírněně a tyto škrty by ohrožily, ohrozily schopnost institucí provádět příslušné programy. Pokud je o rezervy, tady musím vyjádřit určitá, určité znepokojení, pokud je o některé návrhy, vyčlenit do rezervy prostředky na programy v okruhu 1b a v okruhu 2. I když chápeme eh, politický dopad některých pozměňovacích návrhů, je klíčové eh, nedoplňovat eh, další prvky rozpočtu, které by dále stížily již tak složité řízení rozpočtu, protože by to mohlo poškodit koncové příjemce v členských státech. Také eh, zaznamenávám určité rezervy spojené eh, či výhrady spojené s průběžným poskytováním informací ze strany komise o některých konkrétních eh, témat, například u systému SIS-2. Naprosto uznávám legitimnost a potřebnost pravidelných přesných informací poskytovaných parlamentu ohledně vývoje ve věci, ohledně realizace tohoto systému. Nicméně se domníváme, že eh, rámec a harmonogram pro poskytování informací o systému SIS-2 je již dobře zaveden, nastaven. Komise poskytuje a samozřejmě bude nadále poskytovat ve vší transparentnosti veškeré informace, které si parlament vyžádal. Proto si klademe otázku, zda eh, tato rezerva v rozpočtu stále ještě je opodstatněna. Pokud je o pilotní projekty a přípravné akce, pracoviště komise se snažili vyhodnotit možnosti implementace provizorního eh, prozatímního seznamu, který vám byl předán před létem. Tato analýza by měla umožnit komisi zaručit efektivní implementaci a eh, vyhovět také očekáváním parlamentu, pokud je o pilotní projekty a přípravné akce, o kterých se, eh, které budou tedy odhlasovány. A na závěr ještě, pane předsedo, rád bych jako eh, každoročně indikoval, že komise připravuje eh, svůj dopis o eh, plnitelnosti rozpočtu. který naváže na toto čtení v parlamentu, tak aby dohodovací výbor získal doplňující informace, které se vyžádal abychom také poukázali na problémy s implementací u některých eh, navrhovaných pozněcích návrhů od obou rozpočtových orgánů. Tolik tedy ode mne, pane předsedo, za komisi. Doufáme, že rozpočtový výbor bude schopen zohlednit má slova eh, ve své práci. Děkuji za pozornost. Děkuji vám mnohokrát, pane generální řediteli. A nyní dám slovo zpravodaji, aby nám vysvětlili, v jakém duchu organizovali toto schůzku hlasování s koordinátory. A poté přejdeme k hlasování, ale domnívám se, že tak jako vždy tentokrát tady máme velké množství pozměňovacích návrhů, totiž musíme zorganizovat naše hlasování. Giovanni, eh, jak navrhuješ, abychom postupovali? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Hlasování o rozpočtu je samozřejmě vždy nesmírně um, rozsáhle obtížné také. A abychom dospěli k přijatelnému výsledku, musíme být schopni tuto komplexnost a svízel zvládnout. Jako parlament jsme chtěli už od počátku upozorňovat na to, jak důležitá jsou čísla pro rozpočet roku 2013. Na, už jsme to zdůrazňovali na konci finančního eh, jednání o finančním rámci. U řady okruhů jsme dospěli k velké většiny a doufám, že se také podpoří strategie zpravodaje. Máme některé rozdílné pozice eh, týkající se eh, jednotlivých frakcí. Tady se jedná o různé okruhy, ale potom uvidíme, jaký postoj se tady v hlasování prosadí. Navrhuji, abychom začali hlasováním ze zadu. To znamená, eh, že navrhuji, abychom eh, zpočátku hlasovali o administrativních rozpočtových položkách. A domnívám se, že hlasovací lístky byste také měli mít před sebou. Začneme tedy administrativními seznamy, potom začnou decent, potom budeme hlasovat o agenturách, potom se dostaneme k okruhu 5, 2, 3 A a 3 B. A uvidíme, jak daleko se dospějeme a pak budeme pokračovat. Dobře, děkuji mnohokrát. Dereku, chcete něco připojit? Děkuji, pane předsedo, jen velmi stručně. Jak řekl hlavní pan zpravodaj, budeme hlasovat o eh, administrativních položkách, to bude dnes a zítra dopoledne bychom navrhovali hlasovat o parlamentu a dalších oddílech rozpočtu. Eh, kolegové jistě znají eh, tu dohodu, které jsme dosáhli ta refle, respektive naše dnešní hlasování tu dohodu reflektuje a budeme často hlasovat unblock, eh, zejména zítra, až budeme hlasovat o rozpočtech ostatních institucí. Děkuji. Děkuji mnohokrát, výborně. Takže Každý jste jistě dobře porozuměli eh, postupu, jakým budeme hlasovat nejrůznější kategorie. Začneme tedy hlasováním eh, horizontální povahy týkající se rozpočtových administrativních položek agentur. Potom se budeme zaobírat kategorii 5, administrativní výdaje, ale pouze rozpočet komise. Kategorii 3a a 3b, a kategorii 2 zemědělství. A uvidíme, kde skončíme s tím hlasováním. E, a zítra ráno bychom e, hlasovali o rozpočtu dalších institucí a zejména o jedničce A a o čtyřce, což jsou kategorie u kterých existuje více rozdílů v názorech a možná, že tady se bude hlasovat různě. Můžeme tak postupovat výborně, takže k administrativním položkám. Máme tuto tabulku. Má ta tabulka nějaké jméno, jmenuje se Rapporto Strategy Administrative Lines Mohli bychom tedy tuto tabulku odhlasovat unblock? Ano. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji. Děkuji. Tři proti. Zdržel se někdo? Žádný hlas se nezdržel? Schváleno. To znamená, všechny ostatní pozměňovací návrhy k této položce padají. Ano, protože to bylo hlasováno unblock. A nyní budeme hlasovat o agenturách. Mohli bychom opět postupovat unblock, prosím? Pane zpravodaji? Ano, jistě budeme moci hlasovat unblock o číslech a potom je tady ještě řada hlasování, které musí proběhnout odděleně. Vyněty jsou agentury finančního dohledu, ale o tom budeme hovořit později. Dobře, takže hlasování unblock se netýká třech agentur finančního dohledu. To je kategorie 1A a e, potom budeme tedy hlasovat také další pozměňovací návrhy, které budou v odděleném hlasování. Kdo je pro? Proti? 1, 2, 3, 4, zdrželi se, děkuji mnohokrát, schváleno. A teď k agenturám. Máme tady několik poznámek, to je vlastně závěr téže tabulky, konec téže tabulky. První řádka, to je pozměňovací návrh, který byl stažen. Druhý to je pozměňovací návrh technický, o kterém se nehlasovalo. Třetí e, v okruhu dvě rezerva 2%. E, kdo je pro? Kdo je proti? Dobře, takže to budeme hlasovat elektronicky. E, prosím, mně bylo řečeno, že já nemám právo hlasovat. Zahajuji hlasování. Chci jenom ověřit, že všichni hlasovali. Ukončuji hlasování. 19 pro 20 proti, zamítnuto. A nyní se dostaneme k rubrice 3 a Frontex. poznámky k Eurosuru. Zpravodaj pro. Kdo je pro? Proti. Sedm. Zdržel se. Schváleno. Stále ještě k Frontexu. Eh, rezerva týkající se Schengenu. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Paní Susa James kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Rezerva. Mohli bychom hlasovat o všech ostatních rezervách Schengen, které vycházejí ze stejné filozofie. Kdo je pro? E, stále ještě k agenturám, ano? Madame Suza a liberálové. Kdo je proti? Velká skupina zelení a svobodní demokratové. To znamená, tyto rezervy jsou zamítnuty. Naopak, Frontexu máme komentář týkající se Eurosuru. Pan zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Osm Zdržel se. Schváleno. A nespívá nic jiného než. Prosím, pane zpravodaj. Pane předsedo, my jsme přeskočili jednou hlasování. Musíme ještě hlasovat o rezervě výboru Libe. Pan předseda bohužel nezapnul mikrofon. Týkající, takže záchrana na moři. Pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Velké skupiny, konzervativci a kdo se zdržel, zamítnuto. Takže tento komentář byl zamítnut. A nyní nám zbývá hlasovat o této, na této stránce. Pozměňovací návrh výboru Envis odděleným hlasováním. První část, která e, vlastně podporuje to, co navrhuje zpravodaj. Taky kdo je pro, kdo je proti? Jeden zdržel se, čili bylo to schváleno. A druhá část, pan zpravodaj proti, kdo je pro? Socialista, kdo je proti? Všichni ostatní. Zdržel se, takže socialisté jsou v menšině. Pane zpravodaji, prosím. Pane předsedo, opět jsme přeskočili jedno hlasování. Eh, eh, rubrika 5, pozměňovací návrh kolegyně Hauk 45.1.50. Promiňte. Promiňte, stále jsem ještě nenalezl svůj správný režim. Takže máme tu pozměňovací návrh Juty Hauk. Pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Socialisté a paní Susa. Kdo je proti? ostatní zdržel se, většina je proti, takže zamítnuto. A teď jsme tedy skončili agentury. Můžeme tedy přejít ke kategorii 5. A tudíž k rozpočtu komise. A to je Voting List Heading 5, nadpis. Všichni to máte po ruce, prosím. Takže první pozměňovací návrh horizontální strategie zpravodaje týkající se platů a penzí. Detaily jsou v příloze v tabulce číslo 9. Je to horizontální pozměňovací návrh, který se bude aplikovat na všechny sekce, kromě, ostat... kromě rady. Na všechny ostatní instituce, kromě rady. To byl takový gentleman's agreement. Kdo je pro? Proti? Dva. Tři. Zdržel se? Schváleno. Nyní přejdeme ke Standard Abatement Rate. To je to tež, bude se aplikovat stejným způsobem, kdo je pro. Proti. 4. Zdržel se? Schváleno. Následuje pozměňovací návrh zpravodaje týkající se dalších administrativních záležitostí. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní tyto, tato strategi, tyto strategické pozměňovací návrhy nepokrývaly Eh, některé další věci, o nich se teď bude hlasovat odděleně. Nejprve 43,96, paní Andrea, jsem pan zpravodaj proti. Kdo je pro? Čtyři. Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 8805 GUE. Pan zpravodaj proti. Kdo je pro? Paní Susa, váš posměvací návrh 8805, vy jste pro? Kdo je proti? Zdržel se. Paní Suza se zdržela. Dobře, takže zamítnu to za potlesku Madame Suzy. Pozměňovací návrh 4577 Inge Gressle. Zpravodaje je proti. Kdo je pro? Proti zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 4188 paní Vertmanové. Pan zpravodé proti. Kdo je pro? Pět. Proti. Děkuji mnohokrát. Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh Libe 5615. Eh, poznámka antidiskriminace. Zpravodaj je proti. je pro? Proti dva, zdržel se, jeden se zdržel, takže schváleno. Teď máme tři pozměňovací návrhy DV. Mohl bych je nechat odhlasovat unblock? Pan zpravodaj proti. Ne, ne, madame Suze proti. Takže první, 5400. Kdo je pro? Proti. Všichni. Zdržel se, zamítnuto. 5406 pro 2 proti. Zdržel se zamítnuto 5407 pro. Helga sama proti. Zdržel se zamítnuto. A nyní následuje pozměňovací návrh EPP 8262. Pan zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Dva. Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 4356 odpadá. Pozměňovací návrh tři odpadá taky, ano. Ano, následující odpadá, takže se dostáváme rovnou k pozměňovacímu návrhu 4409. Andreasen zpravodaj proti. Kdo je pro? 3, 4, proti. Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 4410, paní Andrasen. Možná, že bychom mohli dát do bloku 4410, 4419, pravodé proti, kdo je pro? 1, 2, 3, 4, proti. Většina zdržel se zamítnuty. A následující byl stažen. Pozměňovací návrh Inge Gressle, Herkul, Herkules 2, týkající se rezervy. Eh, pan zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Herkules byl dan do rezervy. Děkuji mnohokrát. Tím jsme skončili s kategorií 5 eh, rozpočet Evropské komise a nyní se můžeme dostat eh, k sekci k 3a. Dobře, takže nyní si vezmeme ten sešit, ano. Vezměte si prosím pěkně k ruce ten velký sešit. Ve francouzské verzi je to strana 106 na 106. 3a. A zeptám se pana zpravodaje, zda si přeje, abychom z principu hlasovali o rezervách 75% položky týkající se Schengenu. To by nám totiž umožnilo získat čas bez agentur, protože problém agentur jsme vyřešili. Teď se to týká položky Schengenu v rámci vyjednávání, kdy parlament chce na základě nového právního základu jednat s radou a vyřešit závažný politický eh, problém, který spochybnil ctí to, že Rada ministrů dala Evropskému parlamentu určité stanovisko eh, k nařízení týkající se Schengenu v trialogu a konference předsedů eh, nás požádala, když říkám požádala, spíš nás pověřila, abychom vyvodili z toho důsledky v rozpočtu takovým způsobem, abychom měli nějaký prostředek pro vyjednávání s radou na novém základě. To je tedy návrh dát do rezervy odpovídající položku 75%. Je to tak, pane zpravodaji? Ano, je to pravda. Konference předsedů se sejde 18. Takže prozatím, jak požádal výbor Libé, máme rezervu nastavenou na 75%. A to pro všechny čtyři položky, o kterých zde mluvíme. A mohu vám říct i, které položky to konkrétně jsou. Je to pozměňovací návrh 297 pro eh, Schengen. Je to 18205 a 298. Eh, a pro, je to pozměňovací návrh 308 a 309 dále. Dobře, navrhuji, abychom tedy hlasovali unblock. Kdo je pro? Děkuji mnohokrát. Proti? Tři. Děkuji. Zdržel se? Čili tyto pozměňovací návrhy byly přijaty v tom duchu, jak jsme vám to pan zpravodaj a já vysvětlili. A nyní pan zpravodaj, když tak řekne, zdali se nemýlím, ale domnívám se, že první pozměňovací návrh, který bychom měli předložit k hlasování, je 293. Ne, ten už byl pokryt, mě opravují. To znamená tedy, že je třeba obrátit stranu a je to nahoře na straně 109 v položce o systému Schengen, kdy vezmeme pozměňovací návrh GUE, který chce tato čísla jaksi rozdrtit. Zpravodaj proti, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Děkuji, zdržel se. Zamítnuto. Následující byl stažen. Pozměňovací návrh 318, oddělené hlasování týkající se čísel. Pan zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Dva. Zdržel se. Schváleno. Co se týče rezervy, zpravodaj je proti. Kdo je pro? Promiňte, omlouvám se, špatně mě informovali zpravodaj pro. Kdo je pro? Kdo je proti? 2, zdržel se, schváleno rovněž. A nyní Sedmset čtyřicet devět je kompatibilní. Pouze rezerva. Hlasujeme o rezervě, která je navržena v 749. Je to tak, pane zpravodaj? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. L'amendement 749. Pozměňovací návrh 700, pardon, ano, 749 byl schválen. Předpokládám, že to pokrývá tedy 43, 49. 800. Ne, to padá. Takže se můžeme dostat k následující položce, řádce. Schengen, du 290. Schengen byl schválen 290. A teď, o čem to hlasujeme, ptá se pan předseda. Oui, pardon, oui. Excusez-moi. Euh, donc, je soumets au vote le 200. Dobře, dávám k hlasování 297. K té rezervě. Pan zpravodaj pro. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A k této položce ostatní pozměňovací návrhy padají. A teď se dostáváme k další řádce, která končí 06. Pozměňovací návrh 919. Pan zpravodaj je proti. Pane zpravodaj. Eh, Děkuji, pane předsedo. Pro pozměňovací návrhy 978 eh, a 283 ty jsou pokryty v tom oddílu, kde hlasujeme 298 ohledně čísel. Dobře, v pořádku. To znamená 993 o čísla, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Předpokládám, že ostatní pozměňovací návrhy odpadají, ano. nyní se dostáváme k European Return Fund. Pozměňovací návrh g 650 zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. A následující je totožný. Pozměňovací návrh 969 zelených. Pan zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 321 Libe zpravodaje proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 180, 168. Zpravodaj proti. Kdo je pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6 proti, děkuji, zamítnuto. 793 EPP, zpravodaje proti. A ne, pardon, zpravodaje pro. E, děkuji mnohokrát. Porteur pro pour, qui est pour? Je vous remercie, qui est contre? Děkuji mnohokrát pro, kdo byl proti. Čtyři, zdržel se, schváleno, to znamená, dva ostatní návrhy odpadají. Dostáváme se tedy ke dvěm položkám, které se týkají agentur, o tom jsme už hlasovali, a můžeme se tedy dostat k Evropskému uprchlickému fondu. To je pozměňovací návrh 647 GUE. je proti, kdo je pro? GUE. Ne, pardon, socialisté. Proti. Děkuji mnohokrát, zdržel se. Eh, zamítnuto. 4455 identický. 891 SAD, zpravoda je pro. Kdo je pro? Aha, zpravoda je proti. Pravý pan předseda, kdo je pro? <laughs> Děkuji, kdo je proti? Děkuji, zdržel se, zamítnuto. A dostáváme se k následujícímu. Máme tady tři identické pozměňovací návrhy. Pan zpravodaj je pro. Pan zpravodaj je pro 300 a ty dva další pro, proti, čtyři, zdržel se, schváleno. Sont A nyní otočíme stranu a jsme na stránce 113. In the event of mass Emergency measures týkající se uprch, pomoci uprchlíků. Máme tady 648 zpravodaje proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji mnohokrát. Zdržel se zamítnuto. E, tady máme tedy pozměňovací návrhy pravice, levice, ale pravice má spojence, takže získala většinu. A nyní se dostáváme k Evropskému fondu pro integrace příslušníků z třetích států. Pozměňovací návrh 569. Pan zpravodaj je proti pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 892 SAD. Pan zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 649 e, GUE. Pan zpravodaj proti. Pro? Proti zdržel se stejná většina zamítnuto. Nyní se dostáváme ke stejnému identickému návrhu, takže se dostáváme ke 400, 4229. Pan zpravoda je pro, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Et donc le suivant tombe. Takže máme nyní celou následující stránku, která se týká agentury. To jsme hlasovali a další pilotní projekty a to budeme hlasovat zítra. Ano? Dobře, takže otočíme stranu. Stejnou věc máme na stránce pilotních projektů, zase to se týče či v strany 115 francouzského textu. A e, vlastně dole na stránce 117 e, máme e, prostředky bojování proti terorismu, terorismu a tady máme na, na pozměňovací návrh 741. Kdo je pro? 6. Kdo je proti? Děkuji mnohokrát, zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 4346. Eh, Pan zpravodaj proti, kdo je pro? Promiňte, to je to tež. To znamená také zamítnuto. 308. Eh, Hlasujeme pouze o číslech, protože o rezervě už jsme hlasovali. Pan zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji mnohokrát. Kdo je proti? Děkuji, zdržel se, schváleno. To znamená, ten následující je pokryt. Další rozpočtová řádka Prevention of and Fight Against Crime. 284 zpravodaj proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Aha. Takže musíme zkontrolovat elektronicky. Zahoji hlasování a já nehlasuji. Le vote est ouvert, votez, votez, le vote est clos. Takže ukončuji hlasování. 15 pro, 21 proti, 2, 2 se zdrželi zamítnuto. 309 o číslech. Pan zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 213, 293, 273. Tady máme oddělené hlasování. Pan zpravodaj je proti. No, možná, že byste nám měl říci, v čeho se s čem tedy je první část a v čem je druhá část, jak budeme hlasovat. Je, je comprends. Je comprends. Chápu, chápu, že první část se týká tools to stimulate and promote horizontal methods a přidalo by se tools with the intention being paid to gentle mainstreaming forward this process. A pan zpravodaj je pro. Nikoliv, pan zpravodaj je proti. Pan zpravodaj je proti. Kdo je pro tuto první část? Kdo je proti? Většina je pro, ale ověříme to, prosím, pěkně. Zahajuji hlasování, já nehlasuji. Hlasujte, hlasujte, hlasujte. Hlasujte, hlasujte. Ukončuji hlasování. 19 pro 19 proti zamítnuto. Dobrá. No, kdybych býval mohl hlasovat, mohl jsem to zvrátit. Druhá část, včetně promote and develop best practices for the protection of crime victims, including victims with specific needs, such as victims of gender-based violence, victims of violence in close relationship and witnesses. A tentokrát je pan zpravodaj pro. Kdo je pro? Proti. A dva proti. Zdržel se. Druhá část byla schválena. Takže první část byla zamítnuta, druhá byla schválena. A nyní tady máme pilotní projekty, nad kterými, kterými se budeme zaobírat zítra. Potom máme European Monitoring Center for Drugs, to bylo odhlasováno, a teď se dostaneme k PRINCE. To jsou programy, které byly vynikající Area of Freedom, Security and Justice. Prince Slavia nám navrhuje, abychom hlasovali o 717, ale on je proti. Kdo je pro? Nikdo. A, ah, pardon, pan Hartong. A paní Susa, kdo je proti? Děkuji vám mnohokrát, zdržel se zamítnuto. To znamená následující rovněž. Ovšem je třeba hlasovat o 793, pardon, 683 GUE. Kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnuto. 310 je třeba o tom hlasovat, protože tady nemáme čísla, kdo je pro, zpravoda je pro, proti, zdržel se, schváleno. A následující položka Evaluation of Impact Assessment 311. Pan zpravoda je pro, proti. Zdrželi se, přijato. Otočíme stranu, jsme na, 109, na straně 119, nahoře je agentura. Vezmeme střed strany, střed horní části strany, základní práva a občanství. Jsou tam dva totožné poznací návrhy, 894 zpravodaj pro, proti, pardon, kde je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. 656, zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zam, zamítnuto opět eh, stejnou většinou. Dále paní Veržia, ten je totožný, takže zamítnuto. Dále 276. Eh, výbor pro ženy. Eh, Pravda, jestli se to líbí. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní přistoupíme Podíváme se na Dafne. Vy máte ústní poznací návrh, pane zpravodaj, k Dafne? Ne? Dobrá. Poznací návrh 45.32, zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 724, GUE, zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto, opět stejnou většinou. Číslo 893, zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se stejnou většinou zamítnuto. Číslo 277, zpravodaj je proti, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. Číslo 1016, zpravodaj, pardon, ten je totožný, takže číslo 4311, Barbara Matera. A nevíme, proč zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nepřátel Barbary. Kde se zdržel? Přijato. Nyní na konci zbytek této strany máme pokryt, to jsou pilotní projekty agentury. Takže nyní nous nous retrouvons, monsieur... Takže nyní, pane zpravodaji, jsme u trestní justice, že? To znamená na vrchu strany 120. Číslo 315 z Libe. Zpravodaj pro, kdo je pro? Slyším se, jaký se ptačí zpěv sále. Pane zpravodaj, a nevidím vaše ruce. pane zpravodaj na mém hlasovacím seznamu. Je to poněkud jinak, ale já jsem proti. Takže dobré, jsme u 315. A ten ptačí křik to znamená, že zpravodaj je proti. Kdo je pro? Sedm hlasů proti. Děkuji, zdrželi se. Takže zamítnuto. Dále pilotní projekt. Dále opět Prince. Poslanci návrh číslo 3310 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Vstrželi se? Přijato. A to nám pokrývá zbytek tohoto rozpočtového řádku. Dále hodnocení a hodnocení dopadů. Číslo 3311 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A tím jsme ukončili celou kategorii. A dostáváme se Alors, Avec l'accord du rapporteur, donc je... Se souhlasem zpravodaje, takže hovořím zde pod Giovanniho kontrolou. Včera jsme se dohodli s koordinátory, že u kategorie 3b začneme hlasováním o principu, nebo na základě principu, že nepřekročíme strop. Proč vám navrhujeme toto principiální hlasování, protože je to kategorie, u které máme velmi malou marži u stropu, u limitu a neexistuje schoda mezi politickými skupinami, bylo možné koordinovat hlasování. Takže to znamená, předem nevíme, jaký bude výsledek hlasování. Někdy demokracie vyvolává určitou nejistotu. Takže pokud by eh, náhodou Výsledek hlasování znamenal, že jsme překročili strop, tedy souhrný výsledek hlasování, pak nám zítra zpravodaj navrhne úspory, a to konkrétně u pilotních projektů. Toto to tedy přesně znamená. To znamená, každý musí dbát na to, aby měl v pořádku výpočty, až uh, bude hlasovat o poznacích návrzích o konkrétních číslech. Nechávám nyní hlasovat o principu, že nepřekročíme strop. To znamená, souhrn našich poznacích návrhů o kategorii 3b nepřekročí strop. Kdo je pro tento rozumný princip? Děkuji vám. Kdo je proti? Někdo? Zdrželi se? A paní Sů zase zdržela paní Suza Piráda překročila strop, ale úplně si netroufa. Promiňte, pane Salvadore. Jenom, abych měl jistotu. Pro případ, že bychom přijali všechny poznací návrhy a nakonec, až sekretariat provede kalkulaci, eh, kdybychom zjistili, že jsme překročili strop, pak to znamená, že se provedou škrty u pilotních projektů, o kterých se bude hlasovat. Ale ne pozměňovací návrhy. Ano, to se obávám, já také. Obávám se, že tak by to dopadlo. Takže jsme na straně 121, občanství, ale úplně dole na této straně, ne, pardon, je tam číslo 63, Eh, z našeho eh, výboru pro kulturu. Zpravda je pro, kdo je pro, proti, pět, zdrželi se, přijato. Dále dole na straně jsou pilotní projekty, zbytek strany tady. Otáčím stranu, eh, na vrchu opět pilotní projekty až dolů, takže program Kultura, číslo 4412, je proti. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 566, zpravodaj je proti, kdo je pro? Zdrželi, eh, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 898, zpravodaj je proti, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 45, zpravodaj je proti, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto stejnou většinou. Číslo 757, tady máme dvě hlasování. Nejprve čísla a poté komentář. Zpravodaj je pro obojí. Nejprve čísla, kdo je pro? Proti? Pět, zdrželi se? Čísla byla přijata, není nyní komentáře. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Stejný výsledek hlasování. Přijato. A nyní mi říkají, že ten další už máme pokryt. To jsou ohrožené jazyky, takže naše jazyky již nejsou ohroženy. A není přípravná akce, takže můžeme postoupit k evropské, k eh, značce Evropského kulturního dědictví, číslo 70 z výboru pro kulturu, zpravodaj pro, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato. Dále program Media. Číslo 4413, pravda je proti, kdo je pro? Dva, kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 567, zpravoda je proti, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 47 z výboru pro kulturu. Jsou zde dvě odlišná hlasování ohledně závazků a pladeb. Takže k závazku je zpravodaj pro. Kdo je pro? Proti? Dva. Zdrželi se? Přijato. Nyní k platbám. Prostředky na platby. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Většinou pravého středu. Nyní přípravná, přípravné akce pilotní projekty. Takže se dostáváme k řádku Media Mondos. Číslo 897, zpravodaj proti, kdo je pro? Levice, kdo je proti? Většina, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 49, zpravodaj proti, kdo je pro? Proti, zdrželi se stejnou většinou zamítnuto. Další je totožný, takže rovněž zamítnut. Což znamená, že u tohoto řádku nemáme žádný pozněvací návrh. Odmítli jsme vše, takže parlament nemění tento řádek rozpočtu. Není mimořádné výroční akce, special new events. Tady máme tabulku v příloze o které hlasujeme unblock. Kompromisní balíček. Všichni máte před sebou, víte, o čem hlasujeme, kdo je pro tento seznam mimořádných eh, výročních akcí. Kdo je proti? Dva, tři. Zdrželi se? Zelení se zdrželi. Tato tabulka akcí byla přijata. A nyní otočíme stranu. Mládež v akci. Mládež v akci říkají mi, že možná je zde ústní poznací návrh zpravodaje, pane zpravodaji? Ano. Ano. Ano, máme tady ústní pozměňovací návrh. Eh, navrhoval bych, abychom sem přidali ještě milion euro Eh, jak do pladeb, tak do závazků. Donc ça serait sur la ligne... Takže to by bylo k řádku um, ehm, 15,55, to znamená o milion více, uh, jak zároveň tedy do závazku a pladeb. To je spropitné. Kdo je pro? tento ústní pozněvací návrh zpravodaje. Kdo je proti? Sedm. Zdrželi se? Přijato. Není. Máme pokrytý vlastně celý řádek tímto. Takže dále správní výdaje můžeme se podívat na multimediální akce, multimedia actions, Číslo 4181 Angeliky Vertmanové. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Pět. Kdo je proti? Děkuji, zdrželi se. Zamítnuto. Zpravodaj preferuje 77 z výboru Kult. Kdo je pro? Proti? Čtyři, pět. Zdrželi se? Přijato. A další už je pokryt. Nyní informace pro média. Číslo 4182 paní Vertmanové. Zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Zpravodaj se více líbí 78. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato symetricky. Další totožný, jež obsažen v předchozím takže nyní um, informační výstupy, ústní poznací návrh zpravodaje. Prosím. Ten se týká eh, čísla 52, kde výbor pro kulturu navrhuje milion do závazků a milion 600 tisíc do plateb. Ve svém ústním poznacím návrhu navrhuji doplnit 1 milion do plateb. To znamená stáhnout těch, eh, respektive stáhnout těch 600 tisíc eh, od výboru pro kulturu. Výborně, ale nejprve hlasujeme o návrhu paní Vertmanové. K tomuto řádku číslo 4183, zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Tím jsme u 52 s ústním poznacím návrhem zpravodaje, který navrhuje, abychom zachovali číslo u závazků, ale snížili platby na 1 milion, stejně jako závazky. Takže kde je pro? Proti? Vzdrželi se? Přijato. Tím máme pokryt i další návrh. A nyní další řádek komunikace zastoupení komise. Číslo 414 paní Altmanové. Zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Číslo 4316. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Dále Evropa komunikující partnerství 693 GUE zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 485 Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 211 z výboru AFKO, který chce připravovat volby. Zpravodaj se to nepřeje. Kdo je pro? Nikdo nechce připravovat volby. Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto ponižujícím způsobem. Předseda výboru AVKO, eh, jeho to jistě potěší. Dále 79 výboru Kout, zpravda je pro, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo, respektive ti máme pokryto číslo 4317, nebo je třeba hlasovat o poznámkách, že? A zpravodaj, zpravodaj se nelíbí tyto poznámky, kdo je pro ně? liberálové a další. To je velmi zajímavé, takže hlasujeme elektronicky a já mám hlasovací právo. Jsou nějaké instrukce od koordinátorů? Ne? Hlasujte, prosím, konec hlasování. Předseda bez mikrofonu. 16 pro 20 proti, 3 se zdrželi, zamítnuto. Předseda bez mikrofonu. Zamítnuto. A není analýzy veřejného mínění. 41,86 pravda je proti, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Zpravodaj se ovšem líbí číslo 80, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato další je pokryt. Takže dále online a písomné, písomné informační a komunikační nástroje 4787 zpravodaje proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Stále stejné většiny. 4253 do Pak. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti zdrželi se, zamítnuto. Eh, Doris pak potěší podpora socialistů. Tak číslům tedy. Nyní je třeba samostatně hlasovat o poznámkách. Kdo je pro poznámky? Děkuji. Kdo je proti? Skupina Doris Pakové. Možná si to přece ověříme. Ověříme se to. Takže hlasujeme elektronicky o poznámkách. 40, eh, eh, k číslu 4253. Pardon, pane zpravodaji. Ve skutečnosti tento poznací návrh eh, který se týká poznámek, je totožný s číslem 794. Ta část tedy k poznámkám je totožná. Já jsem pro 794, protože to poznací návrh předkládaný eh, celou skupinou. To preferuji oproti individuálním poznacím návrhům, ale vzhledem k tomu, že obsah je totožný, nemám problém s tím hlasovat pro. Dobrá. Takže stále jsme u poznámek, u komentářů k poznacímu návrhu Doris Spakové. Pokud jsem to dobře pochopil, <laughs> autorka se zpravodově nelíbí, ale akceptuje tento návrh. Jsem to trošku zjednodušil teď. Snažím se nastolit dobrou atmosféru zde ve skupině. Eh, vzhledem k tomu, že máme tyto nové informace, můžeme hlasovat či změnit eh, elektronické hlasování. Takže hlasujte, prosím. Začneme znovu. Končím hlasování. Znovu jej zahajuji. Byli jste milně informováni, za to se omlouvám. Je to moje chyba, jakožto předsedy toto zasedání. Nyní máme správné informace, zahajuji hlasování, hlasování běží. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 34 pro, 7 proti. Triumf Doris Pakové a zpravodaje, pokud jde o poznámky. Nyní u čísel je třeba hlasovat ještě 81. Zpravodaj pro, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Tím máme vyřešený zbytek. Dále, tam je pilotní projekt. Dobrá, dále. Evropa pro občany. Dole na této straně. Číslo 4189. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? 7. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se? Zamítnuta. 896 pro, je proti, kdo je pro? Socialista, kde je proti? Všichni ostatní. Zdrželi se, Zamítnuta. Číslo 482, výbor pro zaměstnanost, pravodaj proti, kdo je pro? Proti, děkuji, Zamítnuta. stejnou většinou. Zpravodavě se ovšem líbí číslo 82 z výboru pro kulturu. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zdrželi se. Přijato. Otáčím stranu. Jsme na straně 130 anglického textu nahoře. Máme pilotní projekty. Eh, takže dále návštěva komise. Návštěvy komise. To je šarmantní řádek. Číslo 83 z výboru pro kulturu pro návštěvy na komise tady. kdo je pro? Zpravoda je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Děkuji. Přijato. Dále Evropský dům občanské společnosti. Ústní poznací návrh zpravodaje? Ne? K číslu 217. Posso? Eh, sull'emendamento 210. Eh, k číslu 217 eh, tento řádek nemůže být eh, plněn. Bude tam přípravná akce, která bude navržena zítra v rámci balíčku, který budeme zítra přijímat. Je třeba patrně hlasovat o poznámkách. Ano. Takže nemáme zatím právní základ, takže budeme hlasovat o pilotním projektu. Dobrá. Pokud eh, se to promění v pilotní projekt, budeme hlasovat o zámkách v rámci pilotních eh, projektů. To je logičtější. Takže není dole na straně Evropský rok občanů. Číslo 212. Číslo 212. Žádný ústní poznací návrh. Pokud bude nějaká usnízená, ohlaš, eh, ozvěte se, pane zpravodaj. Takže 212 nejprve čísla, poté poznámky. Dvě hlasování. Spravodaj je proti číslům i poznámkám. Nejprve čísla z 212. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Nyní poznámky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že máme většinu. Budeme hlasovat elektronicky. Ověřujeme poznámky z 212. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 19 ku 19. Zamítnuto. A nyní číslo 901. Opět nejprve čísla, poté poznámky, zpravodaj proti. Čísla, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Nyní poznámky, kdo je pro? Proti. Musím to ověřit elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasujte, prosím. Každý hlas se počítá. Konec hlasování. 19 pro 20 proti. Zamítnuto. A nyní číslo 290. Opět eh, a zpravodaj se opět nelíbí ani jedno. Nejprve, kdo je tedy pro čísla? Pardon, to je, to je totožný. Takže číslo 483 není. Od výboru pro zaměstnanost. Pravda je proti, kde je pro? A změnil názor. Máte ústní poznací návrh? Ne? Takže číslo 483, totožné, zpravodaj pro. Ano, pardon, Giovanni, prosím. Eh, dovete comprendere che la situazione è anche complicata. E quindi... Děkuji. Eh, upřímně řečeno, ta situace je trošku zamotaná. Máme ústní pozměňovací návrh k 483 a těch 500 tisíc. A eh, to je tady ta úprava k platbám. A můj návrh je dát na platby 1 milion. Závazky 2 miliony. Juta. Juta. Giovanni, 2 miliony do závazku a milion? Ne? Aha, jedna ku jedné. Dobrá, už to chápeme. 1 milion do závazku, a 1 milion do plateb. Totožné číslo. This is the oral amendment. To je váš ústní, to je ústní poznací návrh, který Takže, pakliže jsem to dobře pochopil. Pozměňovací návrh 483, o němž hlasujeme, se týká toho, že by se 1 milion dal na závazky, to se tedy nezměnilo, a místo, aby se dalo 500 tisíc platby, dá se také milion plateb, tudíž stejná platba na závazky a na platby, ano? Kdo je pro? <laughs> Proti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Zdržel se. Schváleno. Následující odpadají na, v této řádce, ano, nebo položce. Takže tím pádem se dostáváme ke komunikačním akcím před evropskými volbami. Nový pozměňovací návrh AVKO pro vytvoření nové položky. Pan zpravodaj proti, kdo je pro? Kdo je proti? Paní Susa, kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto uplatňování Evropské občanské iniciativy, další pozměňovací návrh v AVKO, ale pan zpravodaj je proti. Kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Dále máme pilotní projekt, to znamená, že otočíme stránku a nahoře na stránce jsou agentury, o tom jsme jednali, eh, dále pilotní projekty a pak se dostaneme k akcím Unie eh, v oblasti zdraví. 4334 nejprve k číslům, ale ta čísla pan zpravodaj nechce, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, nikdo nechce čísla, zamítnuto. A teď poznámkám, pan zpravodaj pro, kdo je proti, pro, proti, zdržel se, schváleno. Jelikož tady nemáme hlasování o číslech, tak můžeme jít ke 529, abychom hlasovali o těch číslech. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. To pak tady máme agentury, to už je odhlasováno, takže otočíme stranu a dostáváme se k pilotním projektům, k administrativním výdajům. A počkejte, počkejte, Juta nám připomíná, že jsme možná prošvihli jedno hlasování. No, euh, donc, si, si le rapporteur est d'accord... Pakliže pan zpravodaj souhlasí, šli bychom na stranu 135 francouzského textu 134 ob, eh, Civil Protection, čili mm, civilní obrana v Evropské unii. Máme tady návrh, pro který je také pan zpravodaj pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní jsme ukončili 3b. To znamená, že se podíváme zda sečteme to, zda zůstáváme u stropu a připravíme hlasování o kategorii 2. Bien. Everybody has... Všichni jste si mohli ulevit o přestávce a nyní můžeme tedy znovu začít. Eh, a nacházíme se v kategorii 2. To je strana 80 francouzského textu. Takže eh, abychom dali trochu času, aby lidovci si mohli sednout. Český text strana 93, pardon 92. Takže po dohodě se spravodajem, budeme-li pokračovat ve stejném rytmu týkající se kategorie 2, Pakliže mezi tím se vytiskne celý seznam kategorie 4, budeme moci ještě tento večer hlasovat o kategorii 4, leda, že by tady byly nějaké politické námitky. To říkám pro spolupracovníky tak, aby eh, bylo zajištěno, že se bude moci zajišťovat seznam kategorie 4 pro jeho odhlasování. Ke kategorii 2 Eh, trochu klidu, prosím. Eh, dámy z EPP, prosím. Takže ke kategorii. Pane zpravodaji, domníváte se, že můžeme postupovat položku po položce, nebo nám chcete navrhnout nějaký ústní pozměňovací návrh? Máte slovo, prosím. Così come è noto ai coordinatori, abbiamo... Děkuji. Eh, jak už vědí koordinátoři, při různých příležitostech jsme eh, hovořili o tématu rezerv v tomto kontextu. A v podstatě je to poprvé, co se nám toto objeví v kapitole 2 u rozvoje venkova. Ovšem stejný problém analogicky budeme mít i zítra při hlasování e, o e, oddílu 1b, kde máme rezervy navržené socialisty a liberály. A e, mně se donesla žádost ze strany socialistů, které vyhovím a předložím ústní pozměňovací návrh o platbách. A e, ten návrh se bude týkat celé řady e, řádků rozpočtu 402, 06, 19, 13, 13, 18, 13, 13, 19, 13, 13, 04, 04, 01, 02, 04, 02, 01, 11.06.12 a 11.06.13. A e, žádost je, abychom do rezervy umístili 100% e, plateb e, každého tohoto řádku, přičemž rezerva rezervu vysvětlí Gardia Azarbal která se tímto zabývala. Všichni jste dostali ten dokument. Eh, dokument byl eh, rozdán, ano? Eh, prosím vás, já vám to vysvětlím. to je list, který se týká vlastně těch položek, které byly dány do rezervy a které upřesňují podmínky pro uvolnění rezerv. Eh, Aidere, můžeš nám představit? Nebo prosím. Myslím si, že nemusíme vstupovat do detailu podmínek rezerv, protože o tom jsme diskutovali mezi koordinátory i na různých výborech. Cílem této rezervy je dosáhnout informací z komise a z rady týkající se problému, které máme s platbami a ehm, zásadním cílem, abychom nikdy nemuseli s touto rezervou ehm, nakládat, takže bychom museli znovu žádat radu o uvolnění rezervy pro rozpočet 2013. Salvador. Děkuji mnohokrát, Salvador. Ano, my jsme diskutovali na koordinátorech o příležitosti, o přípustnosti nebo nepřípustnosti této rezervy. A my eh, vlastně, nám se nelíbí takovéto rezervy, takové blokování výdajů v politice soudržnosti a ve strukturálních fondech. My se nedomníváme, že by to něčemu prospělo a myslíme si, že bude velice obtížné vysvětlit, že pro záchranu pladeb budeme muset použít rozpo, uh, uh, položku ze strukturálních fondů. Moja skupina je proti, ale souhlasíme s tím, aby se to předložilo hlasování. Je to ústní pozměňovací návrh, který byl podepsán dvěmi významnými politickými skupinami, a tudíž se to dá k hlasování. Dobře. To je tedy eh, záležitost, o které jsme dlouze diskutovali na zasedání koordinátorů. Je to způsob eh, pokusit se naším způsobem uchopit ten problém prostředků pladeb. Eh, my se tady nacházíme na zasedání, které stejně jako veškerá naše zasedání je přenášeno internetem. Takže bych rád připomněl, že z naší iniciativy se konala tripartitní schůzka na technické úrovni a poté na politické úrovni mezi předsednictvím rady pod kyperským předsednictvím kom, eh, komisařem Levandovským a výborem pro rozpočet. Všechny politické skupiny byly zastoupeny abychom se pokusili vyjasnit způsob kalkulace potřeb pladeb, tak jak se praktikuje Evropskou komisí na základě čísel, která zasílají členské státy. A máme potvrzenou skutečnost, že ehm, toto nastolování čísel pro potřebu pladeb Ehm, podléhá velkému chaosu. Vůbec to nemá žádnou transparentnost a žádnou jasnost. A jak už jsem to včera oznámil koordinátorům, já jsem eh, udělal takovou tiskovou konferenci, abychom sdělovacím prostředkům dal k dispozici závěry, ke kterým jsme dospěli na této schůzi. Uh, a už existovala řada reakcí v tisku v různých zemích a mám prostě, mm, chovám v sobě naději, eh, že alespoň tento rozpočet bude moci být čerpán na jiném základě. Eh, minulém roce jsme byli ještě v naprosté nejasnosti týkající se pladeb až do posledního okamžiku, což je naprosto nepřijatelné z politického hlediska. To je velice komplikovaný rozměr a to nás bez pochyby přivede, podle mého názoru, k tomu, abychom zavedli modifikace možná do finančního nařízení. V každém případě budeme muset zavést něco takového do víceletého finančního rámce, protože nemůžeme pokračovat, abychom měli takovýto dialog hluchých týkajících se pladeb a abychom my v Evropském parlamentu byli konfrontováni s naprosto absurdní situací, kdy prostě máme obhajovat eh, eh, prostředky k platbám, které nejsou v souladu s politikou Evropského parlamentu, ale úhrady eh, potřebují členské státy sami jako takové. Je to nesmírně absurdní situace. To znamená, od tohoto okamžiku, pan zpravodaj, pokliže jsem to správně pochopil, nám předkládá poz, ústní pozměňovací návrh, který nepodporuje, ano, který nepodporuje, ale který zvažuje dát k hlasování výboru. Pane zpravodaj, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vy jste to schrnul naprosto dokonale. Já jsem pro, aby ten pozměňovací návrh se hlasoval, ale osobně jsem proti němu. Zeptám se na jednu věc. Tento pozměňovací návrh by nahradil některé věci, o kterých se bude hlasovat, tedy v, tě, v rámci těch rezerv. Eh, tím, že by se o nich hlasovalo zítra. Eh, já bych chtěl, abychom, eh, já bych nechtěl, abychom hlasovali několikrát o té samé věci, že ano. Autrement dit. Jinak řečeno, v každém případě budeme hlasovat v této položce o číslech. A tady jsou navrženy pozměňovací návrhy proto, aby se dali do rezervy veškeré závazky týkající se eh, této položky. Bude-li pozměňovací návrh změněn, tak už se evidentně nebude hlasovat o rezervách stejné položky. To je jasné. To znamená, všechno bude tedy dáno do rezervy. Ale můžeme být konfrontováni s položkami, kde pakliže pozměňovací návrh bude zamítnut, mohou existovat jiné pozměňovací návrhy, které budou chtít dát do rezervy 20% a v tom případě to budeme muset odhlasovat. Možná, že to k tomu nedojde, ale nevím. Chápete to tak, ty záležitosti, Hajdere, prosím. Děkuji mnohokrát. V našem případě se nevyskytuje tento problém protože pozměňovací návrhy, které předkládáme jako ústní pozměňovací návrhy, vlastně nahrazují ty pozměňovací náhrady, které jsme už žádali. E, pouze se změnily poznámky, ale je to jenom vylepšení našeho již známého pozměňovacího návrhu. Dobře, to nám tedy zjednodušuje situaci. Vy tedy stahujete vaše pozměňovací návrhy k rezervám a předkládáte svůj ústní pozměňovací návrh. Takže je to všechno nebo nic, ano? Pan zpravodaj. E Za frakci socialistů bychom specifikovali, že tento pozměňovací návrh samozřejmě nahrazuje ostatní pozměňovací návrhy o rezervách. A ten stáhneme, ale e, rád bych věděl, zda to tak vidí také liberálové s těmi pozměňovacími návrhy, které předložili ohledně rezerv, o, o kterých se stále musí hlasovat. Kdo budeme hovořit za liberály? Jane. Pokud jde o stanovisko liberálů, my jsme pro, abychom o tomto ústním pozměňovací návrhu hlasovali. Liberálové budou hlasovat pro něj. Eh, neznamená to, že máme další pozměňovací návrh o rezervách. Helga. Pane předsedo, ještě dodatek. My jako liberálové si ponecháme ten pozměňovací návrh, který jsme k rezervám navrhli. To znamená dřív Helga a pak zpravodaj. K tomu politickému přístupu mé skupiny asi takto. Samozřejmě není problém o, o ústním pozměňovacím návrhu hlasovat, to je bez pochyb, ale jak už jsem řekla, probíhá velmi silný politický boj, pokud jde o platby. A pakliže budeme mít tento pozměňovací návrh, že se dá 100% do rezerv, je to podle mě příliš ošemetné říkat toto eh, o, okolnímu smětu. Není to podle mě správná chvíle pro takovéto opatření a proto budeme proti. Děkuji. Ano, je to velice jasné, pane zpravodaji. Děkuji, já už jsem vlastně nechtěl vystoupit. Ale eh, asi takto pa, eh, mikrofon pana Máldra na konci vypadl, tak já tady vlastně nevím, co tedy liberálové teď hodlají udělat, pokud jde o ty rezervy z jejich strany. E, takže budeme hlasovat a do značné míry jsme závislí na výsledku tohoto hlasování. Socialisté stáhnou pozměňovací návrh eh, k oddílu 1b na zítřejší ráno ale ALDE ten pozměňovací návrh si chtějí ponechat, o kterém by se tedy zítra ráno hlasovalo, až se k tomu dostaneme, že ano? Bon, alors. Výborně, dobře. Takže budeme hlasovat o tomto ústním pozměňovacím návrhu, který předkládají dvě politické skupiny. Pan zpravodaj ho nepodporuje, ale je proto, aby se o tom hlasovalo. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím si, že to musíme udělat elektronicky. Uh, a pan místo předseda odešel, takže já mohu hlasovat. Ne? Aha, nemohu. No, tak dobře. Tak dobře, tak já nehlasuji. Můj hlas ne, se nepočítá. Máme tady. Takže zahoji hlasování, já nehlasuji a máme tady ještě někoho z EPP navíc. Takže jiný člen EPP by neměl hlasovat. Ano, Madame Kavajo stáhla svůj lístek. Všichni přítomní z EPP mohou hlasovat, kromě madam, která stáhla svůj lístek a kromě mě jako předsedy komise. Ostatní mají právo, není to povinné, ale mají právo hlasovat. Zahoji hlasování, ukončuji hlasování, ukončuji hlasování. 17 pro, 23 proti a dva se zdrželi, to znamená, že tento ústní pozměňovací návrh nebyl přijat. To znamená, že socialistická skupina stáhla a své pozměňovací návrhy liberálové své ponechávají, takže uvidíme zítra. E, a teď bychom se mohli dostat tedy ke kategorii 2. Jsme na straně 91 e, francouzského textu a můžeme jít eh, k non-annex. Vám products? 998. Je to náhrady u produktu neuvedených v příloze 1. Pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 685 a 4241 byly identické, zamítnuto. Teď máme 34 agry, pan zpravodaj je pro, kdo je pro, proti. EPP má nějaký, nějaké stanovisko, nebo ne? Pan zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti. Je to pozměňovací návrh 34. Zdržel se. Ano, to je provenkované, pravý pan předseda. Takže byl <coughs> to schváleno za poměrně zmatených podmínek. Programy pro nejchudší osoby 591, pan zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 999, pan zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 4230, pan zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti To si zkontrolujeme radši. Zahoji hlasování. Hlasujeme, hlasujeme, hlasujeme. Ukončuji hlasování. 15 pro 24 proti zamítnuto. To znamená, všechny pozměňovací návrhy k tomuto programu byly zamítnuty. Následující položka vývozní náhrady u cukru a izoglukózy 4282 Derek. Děkuji, pane předsedo. Já tu mám šest velmi podobných pozměňovacích návrhů o e, vývozních náhradách. Možná bychom to mohli vzít všechno jedním hlasováním, tak říkajíc. Uh, donc, sur cette... To znamená, k tomuto pozměňovacímu návrhu a ke shodným pozměňovacím návrhům Derega. Pan zpravodaj proti, kdo je pro? Proti. Většina je proti, zdržel se, takže zamítnuto. To znamená, byly zamítnuty. A nyní se dostáváme k následující položce operační fondy pro organizace producentů 28. Pan zpravodaj je pro, kdo je pro? Proti. Abstention. Zdržel se. Schváleno, takže většina. A teď eh, otočíme stránku, jsme na stránce týkající se podpory pro seskupení producentů na předběžnou certifikaci. Pan zpravodaj je pro, kdo je pro, proti. Zdržel se, schváleno všichni ostatní, všechny ostatní jsou pokryty. Dostáváme se na následující stranu, to je strana 95 v českém textu, ovoce do škol, 616, pan zpravodaj proti, kdo je pro? Je to návrh GUE. Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Následující také odpadá 19. Agri, pan zpravodaj je pro, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Všechny ostatní v této položce odpadají a my se tím pádem dostáváme k sektoru vína, což je nesmírně zajímavé téma. A nyní 41.08, pan zpravoda je proti. To je tedy zarážející, že? Kdo je pro? Tři proti. Mí přátelé vína. Zdržel se. Zamítnuto. 41.51. Pan zpravodaj proti. Kdo je pro? 3. Severské státy. Kdo je proti? Děkuji mnohokrát. Zdržel se. Zamítnuto. A nyní se dostáváme k ostatním opatřením ve vinařských produktech. 41.07, pan zpravodaj proti, kdo je pro? Proti. Zdržel se, zamítnuto. 41.52, kdo je pro? O, obvyklý podezřelý, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Všechny tyto hlasy jsou koherentní a nyní se dostáváme k opatření v oblasti propagace platby ze strany členských států. Dvacítka, pan zpravodaj proti, kdo je pro? Pozměňovací návrh 20. Pan zpravodaj je pro tedy. Eh, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. To znamená, že to pokrývá položku a můžeme přejít k sušeným krmivům. 41.53. Pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Děkuji mnohokrát. Kdo je proti? Děkuji, zdržel se zamítnuto. A nyní se dostáváme k mléku a mléčným výrobkům 31. Agri podporu, je to pan zpravodaj, kdo je pro, kdo je proti. Zdržel se, schváleno. Pokrývá to veškeré ostatní pozměňovací návrhy v této položce, takže se dostáváme k, do, k mléku pro školy. Mléko pro děti tedy. 876, pan zpravodaj proti, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 41,78 to je totéž, 617, GUE, pan zpravodaj proti, kdo je pro? Takže to si elektronicky prověříme protože to je více než klasická levice. E, mohu hlasovat? Ano. No to je tedy skutečně podivné. Z... Takže u mléka může hlasovat u vína ne pravila sousedka. Takže pro 16 proti 24. Já jsem pro školní víno, <laughs> pravil pan předseda. Takže výborně, tak ti tady se <laughs> zastaví politika. A dobře, takže je to zamítnuto každopádně. A od tu se dostáváme k následující Jürgen Klute totež 42.31. Pan zpravodaj pro, pro kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A budeme pokračovat tentokrát s náhradami u hovězího a telecího masa 998. Pan zpravodaj proti, kdo je pro? Pět, šest, sedm, osm. Kdo je proti? většina, zdržel se, zamítnuto. To znamená, že bychom rovnou mohli přejít k 33 agri, pan zpravodaj je pro, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A obrátíme stranu. Tentokrát se budeme zaobírat živými zvířaty. To je tedy zábavné, praví pan předseda. Takže my máme náhrady u mrtvých zvířat a náhrady u živých zvířat a nejsou žádné náhrady u porodu nebo u umělých přerušení u zvířat. Takže teď se podíváme k 32. Tu podporuje zpravodaj, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. To znamená, všechno ostatní odpadají. A nyní se dostáváme k náhradám vepřového. Pan je pro prasata. Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Dobře, proti. Děkuji mnohokrát. Zdržel se. Prasata schválena. Číslo 30. Teď se dostáváme k vejcům, k omeletám. Tady máme 39. Podporují pan zpravodaj. Kdo je pro omeletu 39? Proti? Nikdo? Zdržel se? Všichni milují vejce. Takže jednohlasně schváleno. A teď se dostáváme k drubežímu. 998, pan zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. To pokrývá následující pozměňující návrhy, které byly identické. Teď se dostáváme k 29. A kdy pan zpravodaj pro, kdo je pro? EPP mohli by občas zvednout ruce. Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Následující odpadá. Teď se dostáváme k včelkám, zvláštní podpora pro včelařství. 41,56, pan zpravodaj proti. Kdo je pro? Kdo je proti včelám? Děkuji. Zdržel se zamítnuto většinou. 42-32 Laslo Surian, pan zpravodaj proti, kdo je pro? Proti. Zdržel se. No, to je trošku zarážející, protože skupiny jsou rozdělené, co se týče včelí, ale máme tady přece jenom většinu proti, je mi to líto. Umrtnost včel bude pokračovat. Takže budeme <laughs> pokračovat u pilotních projektů. Obrátili jsme stránku 88 francouzského testu, textu. Máme tady rezervu. Staženo. Bylo mi řečeno, že je to staženo. Uh, takže o tom nebudeme hovořit. Na českém textu jsme na straně 101. Vracíme se k hovězímu masu. Zvláštní prémie na hovězí maso. A pro hovězí první dny. No, to je <laughs> boj bíků. Pan zpravodaj proti, já taky. Kdo je pro? Já bych jenom eh, dovysvětlila to, co jsem řekla loni. Tyto peníze se dávají Dánsku, Švédsku a buď Slovinsku nebo Slovensku. A já si nemyslím, že tam býčí zápasy probíhají, eh, takže to je jenom na vysvětlení toho, jak my budeme hlasovat, ano. A tím pádem teda říkáte, hlasujete pro nebo proti? Proti, ukazuje paní poslankyně. Dobře. Elga, you want the... A Helgo, vy chcete slovo? Ano, ale je tu napsáno, že ty peníze nesmí jít na bíčí zápasy, s tím já upřímně řečeno souhlasím. Lethal, lethal. Eh, pozor, smrtelné eh, bíčí zápasy, ano, jsou eh, země, kde si hrají z bíky, aniž by je na konci zabíjeli, ano. Třeba Portugalci, ano. Ne, Portugalci to dělají. Musíme být, eh, přátelé, konkrétní, když na toto přijde. Ona to zas taková legrace není. Pro některé z nás to je velice důležité téma. Že budeme hlasovat elektronicky. Dobře. Zahajuji hlasování k tomuto pozměňovacímu návrhu. A tady e, náš koordinátor EPP na tom trvá. Hlasujte, prosím. Ukončuji hlasování. 13 pro, 27 proti. Zamítnu to. Dobře. A nyní můžeme přejít k tabáku. Veškeré problémy bíků, krav a telátek jsou vyřešeny a teď se dostáváme k tabáku. 754 ALD, pan zpravodaj proti, kdo je pro? To si zkontrolujeme. Hlasujte. Ukončuji hlasování. Už se kouří, už se kouří, ale kouř je černý, takže to. 21 <laughs> proti 17 pro, tím pádem odpadají všechny ostatní, už nemáme žádné jiné tady k hlasování. Teď se dostáváme ke zvláštní podpoře k vázaným přímým podporám. Co to znamená? Je to podpora nějakým dv- eh, vázaným dvojicím nebo je to eh, podpora váz, eh, vázaná jako taková? 21, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A to pokrývá celou položku. Otočíme stranu, jsme na straně 90 francouzského textu, 103 českého textu. Přípravné akce, to uvidíme zítra. Teď se dostáváme k programu pro rozvoj venkova. 618 pan zpravodaj je eh, proti, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 4484, to je to tež. 910 už se o tom hlasovalo. O tom už se pojednávalo, takže můžeme přejít ke 24. A to je e, pro, pan zpravodaj pro, kdo je pro, kdo je proti. Zdržel se, schváleno. Il y a, on me dit qu'il y a un commentaire au 10.02 znamená hlasujeme 10.02. Pan zpravodaj je proti 10.02 a hlasujeme o poznámkách 10.02. Kdo je pro Helga? Kdo je proti? Eh, mnoho lidí zdržel se. Poznámky byly eh, odmítnuty. Pilot. Je pilotní projekt, takže dále strana 91. Tam máme Eh, známý řádek eh, Uzavěr, uzav, učení uzávěrka. Máme tam číslo 509 eh, našeho výboru, pardon, výboru Envy, zpravodaj proti, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Dva další jsou rovněž zamítnuty. Číslo 25 výboru Agri. Zpravodaj pro, kdo je pro? Proti, Zdrželi se? Většina je pro. Takže přijato. Dále eh, vypořádání sporů, návrh paní Andrásenové, kdo je pro, zpravodaj proti, kdo je pro? Tři, kdo je proti? Zpravodaj čtyři, kdo je proti, většina, zamítnuto. Dále posilování informovanosti o SZP, to je znešený projekt. Takže číslo 576, zpravodaj je proti, kdo je pro? Jeden, dva, kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Dále zpravodaj pro číslo 22, kdo je pro 22? Proti. Myslím, že to zamítnuto, ale ověříme. Elektronické hlasování. Nechávám hlasovat. Já hlasuji, mám právo hlasovat, není. Hlasujte, prosím. Pět z vás spí. Konec hlasování. 15 pro 21 proti. Bylo to zamítnuto. Takže hlasujeme o 510. Zpravodaj Zpravodaj je pro nebo proti? Zpravodaj je pro. To je tedy záložní pozice. Takže kdo je pro 510? E, proti? Zdrželi se? Přijato. Tím máme pokryt i další návrh. Takže nyní na další straně číslo 92. Necháváme být pilotní projekt a jsme u programu Life Plus. Číslo 587, zpravodaj proti, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. Číslo 710, GUE, zpravodaj je proti, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. Dále další je totožný. Číslo 624 GUE, zpravodaj je proti, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, Stejným hlasováním zamítnuto, další je totožný. Zpravodaj preferuje číslo 535 z výboru NV. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále ostatní jsou pokryty. Ostatní návrhy dále pilotní projekt a dále agentury až, až po zbytek strany, takže otočíme list. Pilotní projekt, další agentura, Opět otočíme list, jsme na straně 96, agentury, poté pilotní projekty a jsme u čísla 97 u řádku eh, intervence u rybolovných produktů. Vše ostatní bylo pokryto předchozím hlasováním, buď to byly administrativní výdaje, nebo pilotní projekty, nebo agentury. Takže eh, intervence u eh, rybovných produktů číslo 708 GUE. Jde o nová opatření. Zpravodaj proti, kde je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. GUE je izolována. Číslo 4504, totožné. Takže dále pilotní projekt, opět eh, program rybolovu, tentokrát pro nejodlehlejší regiony. Nová opatření číslo 713. Jsme u nejvzdálenějších regionů, ostrovy Pacifik, Tahiti a tak dále. GUE navrhuje číslo 713. Pravda je proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Další návrh je totožný, takže také zamítnut. Dále pilotní projekty, otočíme list, vše jsou pilotní projekty, jsme na straně 99. Přípravné práce pro, novou, pro nové mezinárodní organizace rybolovu a tak dále. Číslo 327 výboru pro rybolov, zpravodaj proti, kdo je pro? Proti? Děkuji. Hlasujeme elektronicky, eh, protože je příliš málo rukou bylo vidět. Hlasujte, prosím. Hlasování běží, stále běží. A máme o jednoho socialistu navíc. Mhm. Katrin, nemáte právo hlasovat, takže zdržte se, pokud jste již začal hlasovat, zdržte se. Konec hlasování. 14 pro, 24 proti. Zamítnuto. Dále Další řádek, užší dialog s rybolovným odvětvím. Číslo 328, zpravodaj je opět proti, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Dále Evropský rybolovný fond, číslo 707, zpravodaj je proti, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Další totožný je zamítnut rovněž. Dále strana 100, konvergenční cíle, číslo 628 GUE, zpravodaj proti, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 4474, zpravodaj, to je totožné, pardon. Takže číslo 911, rezerva je rozpuště stažena Číslo 329, výbor pro rybolov. Zpravodaj pro, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čímž máme pokrytý další návrh. Takže další řádek. Nekonvergenční cíle, to je zajímavé. V politice rybolovu máme cíle v oblasti konvergence i nekonvergence. Takže 629, to zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. to. Další je totožný. Číslo 912 to byla rezerva socialistů, která zmizela, takže hlasujeme o číslu 330. Spravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Až na konec strany máme pilotní projekty. Takže jsme na straně 102 podpora řízení rybolovných zdrojů, číslo 577. Skupina EKR zpravodaje proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 679 GUE. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 4506. Totožný. Číslo 331. Výbor pro rybolov. Zpravodaj proti. Kdo je pro? Kdo je proti? To je zvláštní. Skupiny jsou rozděleny, takže ověříme. Ověříme. A teď už nemáme socialistů víc. V ALDE ano, ne, pardon, promiňte. Takže můžete všichni hlasovat. Konec hlasování. Konec hlasování. 15 pro, 24 proti. Zamítnuto. Takže zamítnuto. U tohoto řádku tedy nepředkládáme žádné změnové návrhy. Dále pilotní projekty. Dostáváme se dolů na stranu 102, číslo 332. Zpravodaj proti, kdo je pro? Proti. Hlasujeme elektronicky. Hlasujte elektronicky, prosím. Již nezvedáte ruce, kolegové. Konec hlasování. 13 pro 26 proti, takže zamítnuto. Dále strana 103. Zde jsou agentury, otočíme tedy list nahoře na straně 104. Program na podporu dalšího rozvoje integrované námořní politiky číslo 335 výboru pro rybolov. Zpravodaj pro, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ostatní odpadají. Dále pilotní projekty. Dále eh, fitosanitární opatření nová. Eh, číslo 79 GUE. Zpravodaj proti, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 518 Tady máme dělčí hlasování. U čísla 709. Aha. Takže žádáte eh, oddělené hlasování u poznámek u 709. Jaký je názor zpravodaje? Pane zpravodaj, prosím. U 709 a 518 eh, také o 4505 jde o návrhy, eh, které mají stejné eh, poznámky. Jakožto zpravodaj jsem proti číslům, ale pro poznámky. Takže poznámky k číslu 709. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. E, číslo 518. Je třeba hlasovat o číslech. Ne, odpada. ale hlasovali jsme proti číslům 709. Ta čísla jsou jiná. A zatím jsme neodhlasovali žádná čísla pro tento řádek, takže bychom měli hlasovat o číslech. Pro nebo proti, ale to je jedno, ale musíme o tom hlasovat. Dobrá? Takže k číslům 518. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Paní De Souza, kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o číslu 27. Zpravodaj je proti. Ne, zpravodaj je pro. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Číslo 27. Proti? Zdrželi se? Přijato. A tím máme pokrytý i zbytek eh, tohoto řádku. A kategorii 2 tímto máme ukončeno. Takže přestávka. Pane zpravodaj. Credo che i gruppi non abbiano ancora... Děkuji Myslím, že frakce zatím nemají pro oddíl čtyři připravené hlasovací listy. Eh, možná bychom o tomto měli hlasovat zítra dopoledne. Děkuji. Quel est l'avis des Jaký je názor jednotlivých frakcí? Socialisté jsou připraveni. Jsou liberálové taktéž připraveni? Okruh čtyři. Liberálové jsou připraveni, socialisté také, zelení rovněž. EKR připraveni, dokonce i Marta Andreasenová je hotová hlasovat. Možná ne pro, ale je připravena hlasovat. Pouze EPP není připravena. Are you ready? Paní Suzo. Madame, Madame Souza. Paní Suzo? Zatím nejsme připraveni, ale za chvilku patrně ano, takže pokud bychom měli udělat malou přestávku. Můžeme tedy přerušit, prosím, na pět minut, abychom měli jistotu, že všichni jsou připraveni hlasovat, včetně mé frakce. Děkuji. Dobrá, dámy a pánové. Ověřili jsme si, že všechny skupiny jsou nyní připraveny a všechny hlasovací seznamy jsou k dispozici všem. Všem kromě mne. Bien. S'il vous plaît. Donc, vous avez cette... Takže máte tento hlasovací seznam, ano? Začneme hlasováním an blok o kompromisu, který se týká pouze čísel a jsou tam tři dílčí bloky. Nejprve první dílčí blok, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhý dílčí blok, jsou to řádky, u kterých obnovujeme návrh, původní návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Třetí dělčí blok, to jsou rozdělené řádky. Kdo je pro? Proti? Dva. Zdrželi se? Rovněž přijato. Takže hlasování unblock byla všechna přijata. Nyní e, oddělená hlasování, tady nejde o kompromisy, a opět jde pouze o čísla vždy. Nejprve k řádku 010302 Poznací návrh 40 na 40. Zpravodaj je proti, kdo je pro? 1, 4, kdo je proti? Většina, zdrželi se, zamítnuto. Dále 89.22. Zpravodaj je proti, kdo je pro? 4 proti. Děkuji, zdrželi se stejnou většinou, zamítnuto. Dále Číslo 88, 29 GUE. Zpravodaj proti. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Dále 88.11 a dva další totožné. Zpravodaj rovněž proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 88.12. Zpravodaj proti. Kdo je pro? E, proti, zdrželi se, zamítnout to stejnými, stejnou většinou. Číslo 8833, zpravodaje proti, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnout to. 8801, zpravodaje proti, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnout to. Číslo 8552, zpravodaje proti, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 8802, GUE zpravodaje je proti, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Dále číslo 8094. Hlasujeme pouze o platbách a jde o znovu zavedení čísel z návrhu rozpočtu. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Přijato. Dále komentáře, poznámky. Číslo 4238 eh, o výměnách expertů. Zpravodaj pro, kdo je pro? Proti? Tak to ověříme elektronicky. Hlasuj, leda, že by mi to zakázali. Paní Trautmanová tu není, takže socialisté mohou s klidem hlasovat. Konec hlasování. 15 pro 21 proti. Zamítnuto. Číslo 8672. Zpravda je proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 8785. Zde je dílčí hlasování. Nejprve první část. Celý nový text, který máte. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Druhá část. Druhá část, to má smysl vzdory absenci první části. Ano? Ne, nemá to smysl. Takže bez první části nemůže být ani části druhé. ryba nemá hlavu, nemůže tedy mít ocas, souhlasíme, že? Toto vše nám tedy mezí. Takže poznací návrh AFETu 51, 66. Jde pouze o změnu názvu řádku. Zpravodaj pro, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, přijato, pardon. Dále, GUE 8801. Nulové francování pro akce vojenské povahy. Kdo je pro, zpravodaj proti? GUE. A pan Hartong. Kdo je proti? většina zamítnuta. Dále eh, výbor pro ženy 6207, zpravodaj proti, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuta. Dále číslo 4274 ohledně podpory nenásilí. Zpravodaj je proti, kdo je pro? Proti? Mamuti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 60, pardon, číslo 8673 zelených zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Dále e číslo, od EPP číslo 8217. Priority Awareness in USA. Spravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Otáčíme list, je zde ústní poznací návrh zpravodaje. Zavedení sítě a nástroje pro zprostředkování, eh, pro služby v oblasti zprostředkování a dialogu, vyměňování zkušeností, které mají být eh, nedělnou součástí zavedení Evropské iniciativy pro, nebo Institutu pro mír. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Eh, musíme uvědomit Francisku Brantnerovou. Určitě mi dá políbení. Číslo 4237. Výměna expertů. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 5185 výboru AFET princip více za více. Zpravodaj pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále číslo 4276 podpora nenásilí v Evropském parlamentu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že máme většinu pro. Takže to ověříme. Ověříme to. Hlasujte, prosím. Hlasování pěší, hlasujte. Konec hlasování. 19 pro 18 proti. Takže budeme moci podpořit nenásilí. Číslo 4102. European Senior Services Network, to je velmi důležité. Evropská síť služeb pro seniory. Zpravoda je pro, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 4414. Boj proti antisemitismu. Zpravodaj je pro, kdo je pro? Proti? Preferuji elektronické hlasování, protože už nikdo nezvedá ruku. Je to číslo 4414, zvláštní zaměření na boj proti antisemitismu. Konec hlasování. Konec hlasování. Konec hlasování. Tak je výsledek 25 pro, 13 proti přijato. Máme tím pokryty další návrh? Ne, to je jiný řádek rozpočtu. Takže 44.15, zpravodaj pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Není opět princip více za více. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále eh, poznací návrh ALDE k, e, k projektům EUSBR. Zpravodaj pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Opět eh, podpora nenásilí na Evropské radě. 42,75. Zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato stejnou většinou jako před chvílí. Dále Evropská síť služeb pro seniory. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Rovněž přijato stejnou většinou. Opět AFED 5062, princip více zajíce, kde je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 4416, doplnění aspektů lidských práv, včetně svobody eh, náboženství, náboženské, kdo je zpravodaj pro, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 4417, totožné téma, zpravodaj pro, stejná většina pro, proti, zdrželi se, přijato. Měl jsem to vzít unblock. Alde 8441. Zpravodaj je pro. Závazky eh, k naplnění z RIA plus 20. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. DV 5451. Zde je ústní poznací návrh od SAD. Nebo ne? Ano, jenom chceme, aby se tady něco připojilo a nenahrazovalo, jenom tam dát jako, při, jako přičtení, připojení a nikoli v součet. Takže tento pozměňovací návrh socialisté a demokraté navrhují, aby to bylo připojení a několik nahražení. Byl byste pro, pane zpravodaji? Kdo je pro? Zpravodaj proti. Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Jako dodatek. A pozměňovací návrh následující také od DV 5409 sociální ochrana. Pan zpravodaj je pro, pro, proti, zdržel se Schváleno. A poslední položka, pozměňovací návrh SAD 8005. Eh, ústní pozměňovací návrh a včel capacity building. Ano, prosím, Garane. Já bych to možná měl dovysvětlit, protože v tom původním pozměňovacím návrhu se hovořilo o veřejné administrativě, tam se hovoří o turecko-kyperské komunitě. E, šlo by to interpretovat jako turecká administrativa, ovšem tak to nemá být. Chceme hlavně podporovat občanskou společnost tureckou na Kypru. Proto jsme tam tuto ústní změnu zavedli. Ano, to je nesmírně důležité upřesnění. Alexandre Alvaro. To je jenom otázka, abych tomu rozuměl dobře. Ehm, nemohlo by to náhodou být interpretováno tak, jak my to vnímáme, že to je právě uznání právě i té turecké části. Když hovoříte o turecké kyperské komunitě, tak je to vlastně nejasné, jestli to je ta, ta řecká nebo turecká komunita na Kypru. No, eh, komunita ve smyslu populace, ne nějaké státní Eh, státní úřady. Podle mě to slovo komunita neimplikuje eh, státní struktury. Takže já vám navrhuji. Promiňte, Jan Mulder. Tak. Abychom se vyhnuli matení, tak nebylo by lepší turecky mluvící e, kyperská komunita? Já vám navrhuji to je nesmírně choulostivá záležitost. V diplomatických vztazích hraje terminologie důležitou roli, takže já vám navrhuji, aby, že tento pozměňovací návrh je určen části, která je okupovaná Turky na Kypru. Ale když se použije správný diplomatický jazyk, který já neznám, protože tady je evidentně více verzí. Takže požádáme AFET, aby nám řekl, jak je správný wording. Chápeme, eh, že prostě se chceme zaměřit na turecky hovořící občany na Afroditině ostrově Helga. No, Já nevím, ale je, máme přece řádek, který se jmenuje Pomoc pro e, tureckou kyperskou komunitu, tak možná by se to mohlo jmenovat tak. Angelika? Eh, tato, tato položka hovoří o turecké komunitě, ne o turecké kyperské komunitě. Tam je to ta 220703 Eh, tím jsme se v posledních letech zabývali a tam se chce přidat nějakých 3 miliony euro, což je v pořádku. A já se pouze eh, ptám, zda komise eh, počítá s tím, že ty peníze dá tomu výboru pro, po, pro pohřešované, nebo případně pokud a jestli vůbec něco dá výboru pro kulturní, kulturně technické dědictví, což komise údajně dá, ale nevíme kdy. Ale tady se v pozměňovacím návrhu hovoří vlastně o nějakém nařízení, který má, které má politický výraz. Eh, já jsem výrazně přesvědčena, že o tom, že pakliže změníme politický význam nějakého takového nařízení, tak eh, se eh, tak Evropská unie nevyšle úplně dobrý signál. A požádala bych proto všechny, aby se nad tím ještě jednou zamysleli. Děkuji. Chápu, Angeliko. Nebudeme tady vstupovat do nějaké zásadní debaty, prosím. No, máme tady nějaký návrh <clears throat> od pana místopředsedy, abychom eh, nejprve hlasovali o tom zítra, až se upřesní text. Ano, v pořádku. Dobrá, tento návrh pana předsed, místo předsedy Kalfina nás zavedl k konci naší práce. Ano? Takže velice děkuji všem členům, zejména těm, kteří zvedali ruce až do konce schůze. Velice děkuji panu Spravodajovi, velice děkuji všem našim spolupracovníkům, sekretariátu, spolupracovníkům frakcí, asistentům členů za jejich obdivuhodnou práci, kterou vykonali, která nám usnadnila práci, abychom mohli přistoupit k hlasování. A jako cíl si stanovíme, abychom mohli dokončit hlasování zítra dopoledne, abychom nemuseli pokračovat zítra odpoledne. To je cíl, není to rozhodnutí, je to cíl. Ano, Dobře, takže přerušuji zasedání a navrhuji koordinátorům a všem těm, kteří pracují jako asistenti, aby zůstali v sále. Potřebujete zpravodaje také s koordinátory? Ne? Pakliže ne, tak ne. Čili přeruším na pět minut a po pěti minutách bude pokračovat zasedání koordinátorům.